Obě tě další země vyslala satelitní tým, který zajišťuje konektivitu oblastí. Německo a Dánsko vyslalo tým, který eh, pomáhá vlastně s úpravou čištěním vody, což je nesmírně důležité, zvláště s vypuknutím cholery. Itálie, Španělsko a Německo i hned vyslalo zdravotnické týmy a zdravotnické vybavení, což je opět nesmírně důležité v souvislosti s cholerou a možná i s dalšími chorobami. A díky mechanismu RESC-EU, díky novému systému čelení k přírodním katastrofám, můžeme eh, dobře pomáhat při poskytování pomoci uvnitř EU i mimo ní a zachraňovat více životů. Kolegyně a kolegové, od prvního dne já i můj tým monitorujeme situaci v těchto třech zemích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictví koordinační centra eh, nouzových, eh, reakce na nouzové situace IRCC v Bruselu i prostřednictvím odborníků přímo na místě. Nadále budeme poskytovat mezinárodní pomoc těmto zemím a mohu vás ujistit o tom, že Evropská unie udělá maximum pro to, aby podpořila také Eh, ty potřeby dlouhodobé rekonstrukce daných oblastí. Já vám velice děkuji za pozornost. Ano, děkujeme. A vidím, že kolegyně a kolegové z výboru pro životní prostředí eh, pustili předsednictví rady, takže dovolíte-li, počkáme několik vteřin, než sem přijde paní Šiot a sdělí nám to, co chce sdělit jménem Rady. Ganz ruhig, ganz ruhig. Eh. Tak v klidu. Víme, že naše kolegyně a kolegové z výboru pro životního prostředí jsou velmi nároční a proto také nechtěli hned propustit naše hosty, ale skutečně v klidu se usaďte a potom až tedy se vezmete. Tak si vezměte slovo, paní předsedkyně. Děkuji, že mi dáváte příležitost, abych prezentovala naše stanovisko. Vážené dámy a pánové poslanci, pane komisaři, děkuji, že jste mě pozvali, abych pohovořila o tomto důležitém tématu katastrofy, výzvy po solidaritě, pro společném jednání pro podporu. Eh, to musíme vlastně eh, toho skutečně vyvodit le- takové, taková poučení a posílit naši odolnost. Jsme v nedávných týdnech eh, došlo k obrovskému eh, poškození, poškození eh, hmotného majetku a více než 3 miliony lidí se to týká v Mozambiku, Malavi a Zimbabve. Mnoho lidských životů, téměř tisíc lidí přišlo o život a mnoho lidí ještě pohřešovaných jenom po Zambiku. 230 tisíc obydlí bylo zničeno, byly zcela poškozeny více než 50 tisíc lidí bylo připraveno o majetek a více než tisíc případů cholery eh, bylo zjištěno také malárie eh, je na vzestupu. V Malavi cyklon a potop povodně porušili, mno, poškodili mnoho polí, eh, s, s, Máme a došlo k významným eh, dopadům také na životy drobných farmářů, kteří skutečně závisejí a jejich životy závisejí na zemědělské výrobě. Životy dětí a žen jsou postiženy v Zimbabwe eh, hrozí eh, závažná humanitární krize, která je způsobena suchem a špatnou výživou. Čelíme zde podvýživě která dosahuje alarmující úrovně. Ve všech třech zemích humanitární potřeby jsou nesmírně vysoké. Je potřeba, jsou zapotřebí potraviny, pitná voda, výšiva, vzděl, přístup ke vzdělání, logistika, zdravotní péče. Máme plány pro jsou, je zde výzva po více než 342 tisících amerických dolarech pouze 23 zatím bylo financováno, takže je zapotřebí vyvinout ještě větší úsilí. Jak víte, Evropská unie a členské státy se rychle zmobilizovaly jakožto reakce na tuto, na tuto katastrofu. Humanitární a technická pomoc, kterou nabízí Evropská komise a členské státy, pro, na podporu postižených zemí. Jakožto reakce na tuto katastrofu předsednictví Evro, Rady Evropské unie vyvíjí nezbytná opatření pro zajištění e, potřeb a provádění také monitoringu na ICR platformě. V tomto ohledu se máme dohody v rámci reakce, které také zahrnují monitoring. To usnadňuje eh, stálou výměnu informací mezi členskými státy, Evropskou komisí EAS a důležitými agenturami Evropské unie aby byly informovány o stávající situaci, aby bylo možno koordinovat odpověď EU. Tato katastrofa způsobená tropickým cyklonem byla zařazena na program pracovních skupin Evropské rady, aby se zprostředkovala diskuse mezi členskými státy a radou. Vítáme skutečnost, že Evropský parlament eh, projevuje zájem o tuto situaci a že se zapojuje do těchto diskuzí. Tyto intenzivní diskuse prostřednictvím různých kanálů ukazují, že členské státy a EU jsou schopny rychle reagovat na tuto katastrofu. Členské státy poskytují eh, humanitární pomoc více než 60 milionů euro a pomoc v civilní ochraně kam patří eh, přístřeší, elektrogenerátory, eh, čištění a úprava vody, satelitní komunikace, týmy eh, urgentní medicíny, tak, aby toto všechno přes mechanismus občanské ochrany Eh, který vedou rum, rumunští experti. Tento tým byl vyslán 23. Eh, března do těchto zemí, eh, do terénu, tak aby provedli identifikaci potřeb a zjistili, jakou pomoc mají poskytovat členské státy. Je tam velmi dobrá koordinace a spolupráce v terénu. Mnoho členských států také poskytlo vojenská zařízení jako lodě, plav, lodě letadla a, a helikoptéry také významnou eh, finanční částku jakožto humanitární pomoc pro zajištění nezbytných eh, služeb na místě. Vítáme skutečnost, že Evropská komise také přidělila více než 50 milionů eur jakožto humanitární pomoc. Vážené dámy a pánové, to dokazuje, jak důležité je implementovat eh, a uvést v život tyto konzultace a spolupráci mezi členskými státy, tak aby naše reakce byla co nejrychlejší. Mnoho rodin je tam rozdělených, mnoho dětí je tedy velmi zasaženo touto, touto katastrofou a ženy a děti jsou obzvláště zranitelné, zejména tam dochází k různému sexuálnímu násilí a sexuálnímu zneužívání. Je potřeba tuto situaci řešit co nejrychleji. Jsou zde tisíce dětí, které byly postiženi krizí a v neposlední řadě musíme používat eh, pomoc tam, kde to okolnosti eh, vyžadují. To vyžaduje identifikaci okamžitých potřeb a zajištění pomoci tak, abychom učinili nezbytná opatření. Nyní se těším na to, že si vyslechnu vaše názory, vaše stanoviska a informace o tom, jakou další pomoc je možno těmto postiženým sem jim poskytnout. Děkuji vám srdečně. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Jako první pan Rangel na jednu minutu. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Samozřejmě moje první slova patří obět, obětím této katastrofy po řádění eh, cyklonu Idai v Mozambiku, Malavi a Zimbabve. Jsou to lidé, kteří už měli velmi těžký život, žili ve velké chudobě, eh, trpěli. A je to, toto je opravdu velká tragedie, tragedie, která má důsledky, které jsou daleko sáhlé, dotýkají se všech těchto rodin, eh, celého populace. První připomínka. Na rozdíl od toho, co zde zaznělo, reakce Evropské unie byla pomalá. Evropské unii to trvalo, než zareagovala a to je nepřijatelné. Nebyla by takto postupovala u jiných zemí, ale protože se jedná o nerozvinutou Afriku, tak reakce byla od začátku velmi pomalá malá. Byli bychom měli udělat eh, mnohem více a bohužel Evropská unie selhala ve své reakci. Za druhé, rád bych řekl, že návrh eh, zařadit eh, tento bod na pořad jednání a to, co vlastně tedy eh, vyvolalo využití mechanismu občanské ochrany, tak to bylo relevantní a domnívám se, že Evropská unie by měla reagovat konzistentnějším způsobem ve srovnání s tou původní, s tou první reakcí, která byla bojácná, která nebyla na výši situace. Pokud by to měli Portugalci, tak by situace byla ještě pomalá. Salom, haben eine Minute 30. 30 pan Guerrero. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři. Nejprve bych chtěl poděkovat komisi za snahu, poděkovat eh, vám samotnému a také zemím, které zareagovaly možná trochu pomaleji, ale skutečně se snažili reagovat na tuto klimatickou katastrofu. Stejná katastrofa postihla tři země, které dohromady mají stejnou rozlohu jako Francie, Španělsko a Itálie dohromady. A je třeba opravdu se nad tím zamyslet. Musíme si uvědomit, že stojíme před oteplováním planety, které postihuje všechny a proto musíme reagovat celosvětově. Země, které, kterých se týká tato přírodní katastrofa, se ale nacházejí eh, v obtížné situaci. Jsou to chudé země a klimatická katastrofa často nejvíce postihuje ty, kteří mají nejméně. Postihuje školy, ničí bydlení, eh, zdravotnická zařízení. V tom ve svém posledním vystoupení jakožto eh, stáleho zpravodaje pro humanitární pomoc bych chtěl říci, že v příštím volebním období by se měl učinit eh, pokrok s regulací pojmu klimatický uprchlík, protože je stále více lidí, kteří musí prchat před hladem a destrukcí, které jsou důsledkem živelných katastrof. A musíme těmto lidem dát naději, že se jim dostane pomoci, že se budou uznávat jejich práva, protože ti, kteří přišli o všechno, včetně důstojnosti, nesmí ztratit naději v nás. Děkuji. NGL na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pomoc poskytnutá EU v reakci na katastrofu, kterou vyvolal cyklon Idai a následné povodně v Mozambiku, Malavi a Zimbabwe, je kapka v moři potřeb, kterým čelí tyto země a jejich obyvatelé. Jsou to potřeby v oblasti zdravotnictví, bydlení, jídla, komunikací, dopravy, logistiky, různé infrastruktury, civilní ochrany. Tyto potřeby jsou obrovské. A těch 15 milionů eur a pouhých 11 expertů, které poslala EU, to je opravdu daleko od toho, co by ve skutečnosti bylo zapotřebí. Je to kapka v moři možností EU a je to velice vzdáleno tomu, co poskytly samostatně některé evropské země. Je třeba navýšit naléhavou pomoc, ale také je třeba zvažovat následující fáze využití Evropského rozvojového fondu, odvětvové podpory a opatření, například jako odepisování dluhu. Děkuji. Děkujeme za zelené paní Valero na jednu minutu. Děkuji vám. No, já jsem naslouchala Gretě Thunbergové a ta vždy zdůrazňuje, že musíme eh, zredukovat emise CO2, ale je třeba také diskutovat o tom, co by se mělo stát, s těmi, kteří se stávají v jiných částech světa obětí eh, našich emisí CO2. Protože to potom vede k těmto intenzivním fenoménům z oblasti počasí a klimatu, které mají dopady na lidi. Musíme zde jít také cestou prevence a bude si to žádat mnoho zdrojů, tak aby se mohly i chudé země přizpůsobit těm novým podmínkám Například v Mozambiku již před několika lety byly velice intenzivní záplavy, zvláště byla postižena jedna mozambická provincie. Eh, bylo mnoho projektů rozvojové pomoci, také byli lidé stěhováni do vyšších poloh. A nyní jsme byli svědky toho hrůzného cyklonu v roce 2019. Musíme v této souvislosti myslet i dlouhodobě. V Mozambiku jsou zásoby zemního plynu Může na nich možná země zbohatnout, ale může to mít i kontraproduktivní dopady a potřebujeme dlouhodobé řešení. Děkuji, to byli zástupci politických frakcí. Nyní další řečníci, nyní pan Fernandez. Děkuji. Děkuji, děkuji paní hmm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte vyjádřit účast eh, všem postiženým eh, rodinným příslušníkům a mozambickému národu. Je důležité posílit mechanismus eh, civilní ochrany, ale je také důležité to, že sice jsme v EU solidární interně, ale externí solidaritu musíme ještě dále posilovat. Mimo jiné proto, že dopady změn klimatu budou čím dál tím závažnější. Sice byla pom- poskytnutá pomoc, ale je důležité tuto pomoc dále rozvíjet, poskytnout více finančních prostředků, více pomáhat na místě. Je více než milion dětí, které jsou nyní v dramatické situaci. Je nezbytně nutné jim rychle a účinně pomoci. A také je nezbytné abychom eh, nezapomínali na obnovu země. I zde musí být Evropská unie přítomná a například prostřednictvím rozvojové fon- pomoci anebo Evropského rozvojového fondu pomoci těm postiženým oblastem, zvláště Mozambiku. Děkuji. A není pan Zorinio na minutu 30. Děkuji vám. Ano, tropický cyklon Idai v březnu 2019 nejprve postihl Mozambik, potom byly přívalové deště a silný vítr eh, směrem k Zimbabwe a dále do Malavy. Eh, cyklon zanechal stopu devastace a jsou tisíce osob bez přístřeší, byla zničena infrastruktura. Mozambik je naprosto vydán eh, v šanc a je zde problém cholery i e, dalších případů onemocnění, opět hlavně v Mozambiku. Počet nezvěstných je neznámý. Evropská unie poskytla finanční pomoc více než 12 milionů eur na základě žádosti Mozambiku také byl e, poskytnut mechanismus reakce na civilní katastrofy. EU poskytla Portugalsko, Rakousko, Francie, Dánsko, Lucembursko, Spojené království a další. Je nesmírně důležité nadále pomáhat postiženým národům a vyvodit také důsledky do budoucna, protože to je důležité uvědomit si důsledky pro budoucnost. Základní je mezinárodní spolupráce při otázce přírodních eh, katastrof, protože klimatické změny ignorují nějaké HDP nebo jiné ekonomické parametry. Je nesmírně důležité dodržet dohodu z Paříže a pokud možno ještě zachránit naši planetu. A vyjadřuji hlubokou účast všem eh, postiženým rodinám v Malavi, Zimbabwe a Mozambiku. Děkuji, nyní postup DI. Nejprve se hlásí pan Faria. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení pane komisaři. Dovolte mi vyjádřit hlubokou soustrast obětem cyklónu. Měsíc poté, co cyklon Idai zničil části Mozambiku, Malavy a Zimbabwe, měl stovky obětí na životech a tisíce osob, které jsou bez přístřeší v různých táborech bez přístupu k pitné vodě. Vypukla cholera a tyfus. Mezi nimi, těmi postiženými, je i řada dětí, kterým také hrozí sexuální a další vykořišťování. EU nyní využila svůj mechanismus civilní ochrany, poskytla více než 15 milionů eur. A je zde opravdu zapotřebí politická vůle naplnit příslip solidarity a měl by vzniknout Marshallův plán pro eh, Afriku tak, aby nedocházelo k sociálním a přírodním katastrofám. EU zde musí jednat, nestačí eh, mechanismy, které nestačí pro původní účely. Děkuji a nyní paní Gomeš na jednu minutu. Solidarizujeme se s obětmi cyklonu. To je samozřejmě nezbytné. Mozambiku je ale skorumpovaná vláda na všech úrovních, i na té nejvyšší politické úrovni a je vlastně největším nepřítelem lidu po těch chorobách, které vypukly v důsledku cyklonu Idai. A EU proti tomu musí bojovat, aby africké národy nebyly poškozovány ještě více vedle té solidarity a podpory, kterou již podporujeme. Korupce a beztrestnost, to je něco, co v Mozambiku vládne. Zatím neakceptovali například pomoc Portugalska nebo došlo k únosu portugalského podnikatele a zatím jsme o něm neslyšeli. Potom je zde beztrestnost v různých e, případech. V případu Žil Distak došlo také k případů mučení a podobně. Někteří portugalští novináři eh, kritizovali situaci v Mozambiku. Nesmíme na místní lidi zapomínat a nesmíme je vydávat na pospas eh, korupci a podvodům jejich vlády a nereagovat jenom, když přijde na přírodní katastrofy. Děkuji a nyní má slovo pan komisař. Thank you so much again for... Děkuji ještě jednou za příležitost vystoupit v této rozpravě, která je opravdu užitečná pro nás všechny a jsem vám děčný za to, že jste na toto téma tak citlivý. Eh, určitě takové katastrofy by neměl být předmětem sporu. Lidé v Mozambiku, Malavi a Zimbabwe potřebují naši pomoc a zcela souhlasím s milým kolegou Fernandesem a dalšími, souhlasím s jejich návrhem, že musíme pokračovat v podpoře formou rozvojové pomoci a že musíme také poskytovat financování na obnovu. Jak už jsem říkal, EU je připravena pokračovat v podpoře lidí postižených tímto cyklonem formou naší humanitární pomoci, civilní ochrany a rozvojových nástrojů. Cyklony povodně a choroby budou nadále postihovat tuto část Afriky v oblasti Indického oceánu. Ke klimatickým změnám skutečně dochází, nejsou to žádné falešné zprávy, jak už jsem řekl mnohokrát. A zcela souhlasím s kolegyní ze strany Zelených a s kolegou Guerrero Salomem. Ano, tento problém opravdu musíme řešit a jsem skutečně hrdý na to, že EU jde v této oblasti příkladem. Především proto, že jsme nejdůležitějším faktorem při provádění eh, pařížské dohody. Nyní eh, je mi líto kolego či kolegyně, ale zcela s vámi nesouhlasím v tom, že by EU Eh, přišla s pomocí pozdě. My jsme Mozambiku pomáhali od samého vzniku cyklonu a vždycky jsme se byli jednoznačně angažováni v tom, že budeme poskytovat podporu. Takže ano, já jsem velice hrdý na to Centrum naléhavé pomoci, protože jakmile jsme dostali žádost, začali jsme poskytovat pomoc a všechny místní nevládní organizace i mezinárodní organizace uznaly tuto pomoc EU Mozambiku, Malavy a Zimbabwe. Děkuji tedy za, tuto, za tento příspěvek, nicméně fakta jsou velice výmluvná. Děkuji. Ano, to byla nyní velice angažovaná reakce a nyní má slovo zastupině rady. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za tuto rozpravu o této naléhavé záležitosti EU a její členské státy jsou v čele eh, mezinárodní reakce na tuto situaci. Fáze obnovy bude trvat mnohem déle než naše předsednictví. Když náš ministr zahraničí hovořil na eh, rozvojovém výboru v lednu, tak hovořil o přístupu k humanitární a rozvojové pomoci je jedna z klíčových priorit eh, rumunského předsednictví v oblasti humanitární podpory. Míra katastrofy, které jsme svědky eh, v Africe, je bolestivou připomínkou toho, že musíme udělat mnohem více. Musíme se postarat o to, aby naše reakce na katastrofické situace eh, byla spojená s naší eh, rozvojovou podporou v Africe. A budeme se muset starat o to, aby se eh, země obnovily tak, aby byly odolnější vůči budoucím katastrofám. A míra klimatického rizika se totiž v budoucnu bude jenom zvyšovat. Měli bychom tedy všichni spolupracovat na tom, abychom zajistili to, že eh, nebude, že se bude stále zmenšovat ta eh, míra neštěstí a obětí na životech, které budou moci tyto katastrofy způsobovat. Děkuji vám. Děkuji. Tímto je uzavřena rozprava na toto téma. A nyní bych ráda překročila k dalšímu bodu pořadu jednání. Dalším bodem pořadu jednání je prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Libii. Vysoká představitelka ještě nedorazila. A pan Preda zdá se zde také není. A co paní Valenciano, to zde také není. Inu, mám nyní takový menší problém. Ale vidím, že zde pan Tanok za EKR, tak dáme nejprve slovo jemu. Děkuji vám, paní předsedající. Tyto dvě strany v Libii v současnosti měly diskutovat o itineráři vedoucímu k volbám a namísto toho Dochází k tomu, jak vojsko maršála Haftara se snaží dobít Tripolis. Britská eh, vláda varovala, že pokud by se LNA dostala do Tripolisu, bylo by to velice škodlivé pro možné diplomatické řešení a mohlo by to vyvést, vyvolat široké eh, násilí a chaos. Eh, předseda vlády podporované OSE, pan Saráš, také řekl, že hrozí, že dojde k další vlně migrantů přes Středozemní moře, pokud se situace zhorší. Mnoho uprchlíků je nuceno připojovat se k různým milicím, které bojují v Libii a toto varování bychom neměli přeslechnout. Vzhledem ke složitosti situace a k mnoha frakcím, které jsou do toho zapojeny. Tady opravdu hrozí občanská válka. OSN se snaží eh, dohodnout mírové řešení. Členské státy EU tedy musí udělat maximum na podporu těchto rozhovorů a to jednotným hlasem ti, kteří vidí v maršálu Haftarovi potenciálně silného muže, který je schopen konsolidovat moc a ukončit chaos v zemi, těm bych řekl, aby si povšimli různých zpráv ve veřejné oblasti, které pochybňují takováto zjednodušující prohlášení. Je jenom málo důkazů, že by, eh, které by vedly přesvědčení, že by pan Haftar dokázal udržet dlouhodobě celistvo země. Děkuji. Děkuji, pane Tenoku. Mnohokrát děkuji a vidím, že vysoká představitelka právě přichází a vím, že právě na této poslední plenární zasedání nebo týdnu plenárního zasedání, které máme zde ve Štrasburku, se děje opravdu strašně hodně moc věcí, opravdu takže se nicméně jsem velmi ráda, že paní Mogherini eh, k nám dorazila a že i hned jí dávám bez dalšího slovo k situaci v Libii. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nedávná eskalace situaci v Líbii začala v okamžiku, kdy se zdála mírová, eh, mírové řešení být reálné. Nicméně Eh, generální tajemník OSN navštívil tuto zemi a účastnil se tedy národní konference. Bylo tam zjištěno, že ještě zde byl potenciál, aby to byl určitý nový začátek pro Líbii. Evropská unie již téměř eh, rok v těsné spolupráci s OSN připravovala terén pro eh, libyskou národní konferenci, která by připravila prostředí pro volby a ústavní podmínky a vidíme den ze dne vlastně touhu všech, všeho libýského lidu, ob, libýských občanů, aby se země posunula kupředu, aby se vybudoval mír, vytvořila jednota v té zemi která má potenciálně obrovskou kapacitu k tomu, aby se posunula kupředu. Má mnoho zdrojů a velký potenciál. Národní konference stále zastupuje naděje celé populace. A několik dnů předtím, než došlo k, tomu vojen, k té vojenské eskalaci, já sama ve spolu, spolu s Buterešem, s generálním tajemníkem a s, předsedou, eh, s prezidentem Africké unie a s Hassanem Salamedem, speciálním velvyslanecem, jsme se účastnili summitu Arabské ligy a snažili jsme se podpořit tady tento libýský politický proces, který by měl vést ke sjednocení a prohloubení míru v této zemi. Situace Tripolisu je útok proti nadějím, proti konkrétním perspektivám dosažení míru. Když se mír stává konkrétní možností, stál se možným, tak jsme nicméně viděli, že odolnost, tedy odpor vůči míru je silnější. Nyní zde dochází k eskalaci konfliktu, je zde vysoký počet obětí, zejména na straně civilního obyvatelstva situace v terénu je zablokována, pokud se týká liní tohoto konfliktu, ale stále velmi aktivní, pokud jde o ty střety, kde se využívají zbraně, které by se neměly využívat. Toto všechno je také známé v evropském společenství tedy vojenské řešení tedy není řešením libýské situace, to by pouze vedlo k většímu utrpení. A když by někdo prohlásil vojenské vítězství, tak by to byla velká ztráta pro všechny. Všichni libiští občané zde. Jediným řešením pro libijské lidi je vyjednávání. Je potřeba hledat vin-vin situaci. A pokud by k tomu došlo, tak Evropská unie je připravena podporovat eh, tyto snahy. pokud eh, tato snaha nebude, tak všichni občané Libie budou nadále trpět. Eh, speciální vyslanec OSN Hasan Salame pracoval a také vlastně podpora Evropské unie probíhá na každodenním základu a dnes ještě intenzivněji než dříve. Ve třech hlavních liniích, kdy tedy Evropská unie a všechny členské státy vystupovaly společně, jednotně v, v posledních týdnech. Jednak se na otevření humanitárního eh, koridoru za plně, eh, plného dodržování humanitárních práv. Za druhé, aby se vytvoři, vytvořilo okamžité příměří jsem si jistá, že OSN je připraveno vyjednávat za třetí, abychom zase nastartovali politická jednání v rámci Národní konference, tak aby libýští občané, ženy a muži, všich, všechny generace, všichni lidé ve městech, na venkově, aby měli šanci najít společnou cestu dopředu. To je vlastně ta cesta, kde by Evropská unie, OSN a mezinárodní společenství mělo jednotně podporovat libýský lid. Ráda bych dodala, že nejen Libie, nejen tento, také uprchlíci a migranti v detenčních centrech tím také trpí. Pracujeme s UNCR, abychom je tedy dostali z Líbie a nebo alespoň na bezpečnější místa v línii byla, byly zorganizovány lety, které by dopravovaly eh, bezpečně uprchlíky domů před několika dní. Všechno toto úsilí pokračuje, nicméně podmínky v terénu jsou každým dnem složitější. A také proto to potřebuje zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci uprchlíků do tedy bezpečných center práce, kterého se odvádí společně s OSN, pomůže, bude pomáhat Africké unii na místě orgánům, eh, které tedy pracují. Bylo tam dotažen, dosaženo skvělých výsledků z deseti tisíci, uprch, z tisíci uprchlíky, kteří byli repatriováni. A je zde také potřeba zajišťování mezinárodní ochrany pro tyto lidi. Konf- eskalace konfliktu v Líbii z, z vojenského z vojenského tedy pohledu. Vím, že v Evropě mnozí, někteří považují toto za hrozbu, nicméně to ohrožuje nejvíce životy lidí v Libii a těchto uprchlíků a migrantů a kde se snažíme s agenturami OSN spolupracovat, zajistit jim bezpečný život a snažit se přepravit je do bezpečí. A, ale ovšem současná situace stěžuje tuto práci. Dovolte mi na závěr, abych znovu velmi jasně řekla, že zásadní je co nejrychlejší návrat k jednacímu stolu, dříve než kdy, více než kdy dříve se domníváme, že e, národní e, konference je jediná možnost pro nastolení mírových podmínek a sjednocení země. Humanitární koridory a za dodržování eh, mezinárodních humanitárních práv, příměří a návrat k jednacímu stolu v rámci Národní konference co nejdříve s plným zapojením libyského lidu. Ráda bych do, zopakovalo to, co jsem řekla, něco o líbíských lidech, o mužích, o těch ženám, ženách líbíských, které jsou někdy trošičku ve stínu, žijí tam ve velmi složitých podmínkách, dochází k politickým procesům a já jsem přesvědčena, že EU spolu s OSN má, zámě, za, má tedy zájem na tom, aby se šířil eh, a zlepšovaly podmínky žen a zlepšovala jejich životní situace. Podporujeme tedy práci OSN, snažíme se sjednotit Evropany v této práci. V minulosti jsme viděli rozdílné přístupy, dnes si myslím, že mohu říci, že, naše společ, že se vyžaduje společná práce nás všech aby vlastně život Líbíců šel tím správným směrem, aby se zajistila jednota Libie prostřednictvím politického dialogu. My jsme jasně prohlásili minulý týden, že Evropská unie má jednotnou pozici všech 28 členských států a já nyní apeluji na všechny regionální subjekty, národní subjekty, aby se spojili této práci, aby se podporovala politická perspektiva pro dialog v Líbii a abychom se vyhnuli tomu, že Líbie a jednotlivé zúčastněné subjekty si budou hledat eh, nějaké externí důvody k ještě větší nejednotě. Oni eh, je zde potřeba skutečně najít jednotné, zajistit jednotné úsilí ve spolupráci s OSN, tak aby opět zasedly strany k jednacímu stolu a aby se nastolila perspektiva pro lepší cestu pro libýský lid. Děkuji. Děkuji vám. A nyní řečnici za jednotlivé frakce. Nejprve pan Preda na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní vysoká představitelko, situace v posledních týdnech v Libii je opravdu politování hodná. Tím spíše, že eh, před časem došlo k uzavření dohody mezi vládou pana Saráže a generálem Haftarem. V této dohodě se hovořilo o uspořádání všeobecných voleb. Ovšem před dvěma týdny generál Haftar eh, opustil tento scénář a rozhodl se znovu ponořit zemi do chaosu, čímž ohrožuje civilní obyvatelstvo a ohrožuje také eh, perspektivní budoucnost pro Libyjce. Je jasné, že vazby na Rusko, podpora zvnější, jsou mnohem větší než podpora, kterou má přímo v zemi. Já rozhodně podporuji to, co jste řekla řešení musí být výsledkem jednání. Vojenskou variantu je třeba vyloučit a je třeba vyvíjet tlak na Haftara, aby se vzdal zbraní. Děkuji za pochopení, paní předsedající. Děkujeme. Za SAD paní Valenciánu na minutu 30. Prezidenta. Děkuji vám, paní předsedající. Není moc co dodat k tomu, co říkala vysoká představitelka před tímto parlamentem. To je jediný rozumný postoj eh, Evropské unie. Je pravda, že jsme přišli o, trochu o čas. Některým členským státům trvalo, než pochopili, že podpora Haftara je nebezpečná. Haftar vždy bude navrhovat jen vojenské řešení. Také je jasné, že pouze dialog mezi samotnými Libyjci může vést k zahájení budování stabilní Libie, kde nebude panovat válka. E, také je pravdou, že Libie je od nás tak blízko, že musíme zajistit, aby členské státy vystupovaly jednotně, hovořily jednotným hlasem. Je třeba podpořit OSN, EU, Africkou unii, aby společně nalezli scénář, který bude důvěryhodný a povede k politické dohodě. A také je pravda, že nesmíme opomíjet situaci uprchlíků. Začali jsme to už pozitivně řešit a hrozí, že tady vznikne nové ohnisko rizika do příštích měsíců ze strany socialistů, tedy vyjadřuji plnou podporu práci vysoké představitelky. Děkuji. Děkujeme. Pan Tanok již vystoupil za EKR, za což mu děkujeme, takže není paní Spinelli za GUNGL. Prosím, paní Spinelli. Děkuji. Vzhledem k tomu, že válka v Libyi nemá mírové řešení, žádám místo komise, aby jasně hovořila o eh, migrantech, kteří jsou zadržováni v táborech, aby se k nám nedostali. Eh, říká to i UNHCR. Operace Sofia by měla znovu získat nové lodě, které budou bránit stroskotání. Středozemní moře je jediná uniková cesta. Pokud ji zablokujeme, je to eh, zločin proti lidskosti. Komise by také měla zabránit repatriacím do této země, která není bezpečná. Je třeba vytvořit humanitární koridory ve válečných oblastech, tak aby zadržovaní migranti měli přístup k vodě a jídlu. Eh, podle UNHCR eh, středozemní eh, moře by mělo být předmětem operací Search and Return a je třeba si uvědomit, že pokud to nějak nebudeme řešit, budeme vlastně komplici mučení a otroctví a je třeba se zamyslet nad tím, jak na tuto výzvu zareagujeme. Děkuji. Děkujeme za zelené. Nyní paní Lochbiller, máte jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, bylo správné, že EU již léta podporuje úsilí o zprostředkování ze strany OSN. Zatím ovšem to bylo bez úspěchu. Kdo v tom nyní vidí naději, že vítězí v tom, že vítězí jedna ze stran konfliktu a eskalace násilí nastolí větší stabilitu v zemi, ten eh, podléhá velkému omylu. Státy EU nesmějí podpořit v tomto konfliktu jednu nebo druhou stranu. Stranám konfliktu je třeba dát jasně najevo, že je možné dosáhnout řešení pouze u jednacího stolu. Přetrvávající boje v Libii znamenají pro tamní uprchlíky další nebezpečí. Je ostudné, že EU v kooperaci s libijskou pobřežní stáží nadále přispívá k tomu, že jsou uprchlíci navraceni do táboru v Libii, kde jim hrozí eh, hrůzné zneužívání a pokusy zlepšit situaci v těchto táborech zatím byly neúčinné nebo málo účinné. Nyní, kdy dochází k eskalaci násilí, je třeba udělat vše pro to, aby byly zachráněny životy lidí v těchto táborech a byly z těchto táborů Odvedení. Nyní pan Kastal za EFDD. Děkuji vám, vážení kolegové, vážená paní předsedající. V Libii probíhá eh, válka, do které se zapojují Saudská Arabie, Emiráty, Katar. Všichni mají tam politickou agendu. A je třeba, aby se to uvědomili členské státy. Eh, je třeba najít postoj EU a OSN Eh, snažíme se eh, dosáhnout mírového procesu. Francouzská prohlášení na adresu eh, Haftara jsou jakési jakousi spíše omluvou a je to šokující. Někteří novináři z posledních letech říkali, že Francie se postavila proti prohlášení, které bylo nasměrováno pro, proti Haftarovi. A já se tedy ptám, jakou to tady hrajeme hru. Eh, Macron po druhé se snaží nabourat eh, zahraniční politiku EU. A já není možné si eh, neuvědomit, že tady hrozí nahrazení jednoho diktátora jiným a to je třeba, aby Macron zareagoval na požadavky tohoto parlamentu a přestal eh, tedy zastírat skutečný stav věcí. Děkuji. Děkuji za ANF pan Burgazio na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Zprávy italských složek jasně ukazují, že Eh, obrovské množství uprchlíků a migrantů se momentálně nachází v Libii a chystají se vyrazit na italské pobřeží. To je závažný problém to, co tady říkala vysoká představitelka, eh, nenavozuje moc konkrétních nadějí eh, toho, že by EU a členské státy mohly nějak konkrétně ovlivnit rychlé nalezení řešení. Je třeba především zabránit tomu, aby eh, Libie upadla do chaosu dochází k bojům mezi armádou maršála Haftara a milicemi, které hájí premiéra Saráže je třeba, aby se strany vrátily eh, k jednání. Je tady hrozba, eh, že milice se zmocní Tripolisu, zatím eh, to hodnocení situace není, není příliš slavné. Hrozí, že v Tripolisu vypukne občanská válka a je to možná eh, snaha některých kruhů, které by eh, chtěli eh, toto využít, mimo jiné i pro otevření italských přístavů nové vlně migrantů. Je třeba si uvědomit, že vojenské řešení tady selhává. Eh, klíčové země jako Itálie by měly mít větší vliv na řešení situace, musí být, musí být protagonistou hledání nového řádu a nastolení rovnováhy v této oblasti, která je tak důležitá pro Evropu a také nebezpečná, protože tam mohou eh, působit džihadisté. je třeba najít nějaké eh, řešení Itálie eh, má v zemi své velvyslanectví a je připravena sehrát důležitou úlohu v řešení. A myslím si, že ta úloha může být mnohem silnější než nedostatečné kroky EU. Jako nezahrození pan Epitidius na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vývoj událostí z posledního týdne eh, zbuzují hluboké znepokojení, poukazují ale také na ztroskotání evropské zahraniční politiky vůči Libii. Členské státy EU spolupracují s OSN, společně svrhli Kadáfího, ale nepostarali se o to, aby byla nastolena v zemi stabilita. A výsledkem je eh, dlouholetá chronická krize. A nyní zasáhly vojenské jednotky generála Haftara. Eh, obsadili Sapku a dalo se to také předpokládat, protože generál Haftar eh, se již předtím obracel na Tripolis, aby byl vyslyšen. Nyní se ovšem zdá, že se situace dramaticky zhoršila. A Libie je tou zemí v Africe, která má největší zásoby ropy. Občanská válka, která se tam nyní odehrává, ovlivní i okolní země a bude Evropská unie zaplavena uprchlíky a teroristy. Ano, nyní další řečníci. A prosím, snažte se lépe dodržovat řečnickou dobu kterou vám přidělili vaše frakce. Nejprve má slovo pan Brok na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, vážená předsedkyně, kolegyně, kolegové. Toto ukazuje, že jsme neměli žádnou západní a evropskou strategii od konce Gaddafiho. Byly zde různá úsilí, ale nikdy jsme to nedostali pod kontrolu. Nemůžeme to vinit nějakého jednotlivce, trochu za to můžeme tak nějak všichni. Vidíme zemi, která byla klasicky rozdělena na dvě oblasti, východ, kde nyní vládne generál Haftar a chce z části převzat určitá území, má to své určité historické důvody. Na druhé straně legitimní vláda instalovaná s pomocí OSN a nás a nepodařilo se přes všechny přísliby dát všechno dohromady. Možná by tam kolegové mohli být sticha, omlouvám se. No, mohli bychom možná i skontaktovat, že, skonstatovat, že je dobré, když evropské země mají různé kontakty, tak abychom přivedli obě strany k jednacímu stolu. Když se podívám na situaci migrantů v dané zemi, tak to jsou další uskupení, které nekontroluje ani Tripolis, ani Haftar. A tím je daná katastrofální situace mm, migrantů. A paní Mogherini, zvládněte to za těchto podmínek a snad ještě lepších podmínek, aby se zachraňovali lidé nejenom prostřednictvím operace Sofia, ale aby se eh, vystupovalo eh, vůči pašerákům lidí, eh, obchodníků s lidmi. Tam musíme být aktivní. Děkuji a nyní má jednu minutu paní Ayala Sander. Gracias, presidenta Děkuji, paní předsedající. Ano, opět musíme vyjádřit politování nad tím, že v Libii panuje ozbrojený konflikt, umírají lidé a jsou tady vojenské hrozby. Vyslechli jsme si pana Broka a další kolegy musíme myslet na libejské obyvatelstvo. Libie se rozhodně nesmí stát jevištěm našich evropských sporů a možná bychom mohli opravdu působit efektivně. Já děkuji vysoké představitelce za její návrhy. Potřebujeme řešení formou nějakého příměří, nějaké multilaterální konference, která půjde nad rámec evropských sporů. A bylo by velice negativní pro Libyjce a Libyjky, pro oběti a jejich rodiny a pro uh, migranty, aby znovu v oblasti eh, eh, Libie jsme se vrátili k diskusím, které jsou ovlivněny předvolební kampaní. Eh, myslím, že bychom se měli eh, držet návrhu vysoké představitelky a UNHCR. A prosím, přestaňme s mm, volební eh, kampaní, když jde o životy Libijců a Libijek. Děkuji. Děkuji vám. Nyní chci říct EKR, že se nám trochu zpřeházal systém. Já samozřejmě budu dodržovat váš řečnický seznam. Nyní má tedy slovo paní Fotiga a má jednu minutu. Krize v Líbii velmi rychle eskaluje a můžeme zde čelit další tedy uh, válce. Já apeluji na okamžité ukončení těch těchto nepřátelských akcí a zasednutí k jednacímu stolu a také k ukončení agresí ze strany maršala Haftara, pokud padne Tripoli, tak vlastně můžeme opravdu čelit další migrační vlně, která bude skutečně velkého rozsahu tentokrát. My samozřejmě podporujeme snahu OSN o vedení mírového procesu, na kterém pracuje zvláštní vyslanec a také vaše úsilí, paní místopředsedkyně. Děkuji. Jako dalšího řečníka zde máme pana Lebretona na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Armáda maršála Haftara zahájila ofenzivu na Tripolisu. Eh, Jednota Národní eh, unie uznávaná OSN vlastně vzdora, vzdoluje těmto tvrdým bojům. Situace je opravdu nebezpečná, protože tato destabilizace Libie může mít velké důsledky na celý region a kromě toho i na Evropu. Proto je to správné, že evropské státy Eh, se snaží eh, volat tedy po eh, příměří. Snažilo se tam nastolit příměří, ale bezpeč, Rada bezpečnosti OSN je zablokována rivalitou mezi Spojenými státy a Ruskem. Spojené státy chtějí apelovat Haftara, aby končil svou ofenzivu, kdežto Rusko by chtělo spíše ho stimulovat, aby vlastně zakončil tyto nepřátelské agrese. Je to vlastně Eh, projev eh, eh, boje, boje o moc a nejen tom, protože stejně tak Francie, prezident Macron podporuje Haftara, což mu teď vytýká Itálie. Evropa je rozdělena a nezdá se, že by byla schopna zvládat tyto utálosti. Zejména litují, že Francie není na výši té roli, role, kterou by měla hrát. Francie vlastně přispěla k destabilizaci Líbě v roce 2011 oproti, kvůli tomu rozhodnutí prezidenta Sarkozyho svrhnout navrhnout eh, plukovníka Kadáfiho který by se byl dnes snažil najít řešení. Je tedy potřeba vystupovat jednotně, protože Haftarová ofenziva je zde riziko, že se spustí nová migrační vlna do Itálie. Eh, nejméně 6 tisíc zahraničních uprchlíků v Libii, kteří by už, jsou už připraveni od, od dopravit se do Itálie. 800 tisíc migrantů by mohlo se dostat do Evropy podle odhadů eh, premiéra italského musí, úsilí italské vlády snížilo o 90% za rok migranty pocházející z Libie, takže postupujme jednotně. Děkuji, pane Salafranco, máte jednu minutu. Děkuji vám, paní eh, představitelko, dámy a pánové. Po pádu režimu Kadáfího se Libie ocitla v nestabilní situaci. A tato nestabilita eh, vedla k tomu, že situace v zemi se vymkla kontrole a milice bojují od kontrolu nad jednotlivými územími. Vznikly tam dvě vlády, jedna v Tripolisu, jedna v Tobruku a tato ofenzíva maršála Haftara vytvořila ještě větší nestabilitu. Co tedy může dělat EU v této situaci? Jak říkala vysoká představitelka, musíme se snažit eh, udržovat klid, Eh, zastavit eh, projevy nepřátelství a také je třeba respektovat embargo na zbraně proti, pro obě strany. Je třeba řešit humanitární krizi, která se více blíží. Tisíce uprchlíků se ocitly ve velice komplikované hrozivé situaci a EU se musí snažit podporovat obnovení stability řádu a právního státu formou dialogu mezi samotnými Libyjci jak to řekl i Antonio Gutierrez, generální tajemník OSN přímo v zemi, a to přednedávnem. Všechny tyto snahy eh, jsou eh, snahy důležité nejen pro tuto zemi, ale pro celý region a také pro zájmy EU, která musí jednat, jak řekli kolegové, jednotně, společně pod vedením eh, vysoké představitelky. Děkuji. Děkuji a nyní pan Fleckenstein na jednu minutu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě podporujeme to, co nám řekla vysoká představitelka. Jakékoliv vojenské operace je třeba i hned zastavit, je třeba zohledňovat humanitární příměří a politické strany musí opět zahájit dialog a zapojit se do procesu pod vedením OSN. Je správné, že může existovat jenom politické řešení, na tom se shodneme. Ale můžeme vést vážně tuto debatu jenom tehdy, když si uvědomíme, že je naší povinností eh, zde aktivně přispívat k tomu, aby se situace v Líbii zlepšila. Protože i my jsme částečně vyni situací v dané zemi Vytěsnit z úřadu diktátory, aniž bychom přemýšleli o tom, co bude potom, je nezodpovědně, jak nyní vidíme. A toto Liby je příkladem toho, jak takzvaný západ by neměl vystupovat. Ale pane Epitideusi, nebyla to EU, která to způsobila. Byly to jednotlivé členské státy a další spojenci, kteří způsobili tento chaos. A je to EU a vysoká představitel